Mes chers collègues, bonjour. Dobré odpoledne, kolegové. Allez, nous commençons. Tak, můžeme začít, pokud nám tedy dovolíte. Tak, začneme, prosím. Začneme, ale ještě předtím bych ráda, než tedy začneme, tak bych ráda pozdravila všechny naše tlumočníky. Jsem opravdu velmi ráda, že jste tu všichni s námi a samozřejmě jde o jednotu v rozmanitosti a v tuto chvíli dávám slovo tlumočníkům, takže tlumočníci mají slovo. Tlumočníci jsou již 35. den ve stávce proti jednostrannému nastolení nevyvážených a neférových pracovních podmínek pro tlumočníky ze strany administrativy Evropského parlamentu. S politováním vám oznamujeme, že tlumočení dnes bude ukončeno přesně podle plánovaného harmonogramu v 18.30. Děkujeme za pozornost. Děkujeme. On n'entend pas votre message. Děkuji. Děkuji, vypadá to tak, že všichni, všichni už si vyslechli tedy zprávu, kterou chtěli tlumočníci předat. Jste všichni připraveni tedy? Výborně, výborně i francouzská kabina, výborně. Tak všechny kabiny už své oznámení přečetly. Merci beaucoup pour votre message. Euh, Děkuji. Děkuji, říká laskavě paní předsedkyně. Vypadá to, že nastaly určité technické problémy ve francouzské kabině, ale v tuto chvíli už opravdu můžeme začít. Takže přijetí pořadu jednání. Pokud někdo nemá žádné výhrady, tak můžeme tento pořad jednání schválit. Dále, co se týče zápisů ze schůzí 7. června 2018 a 20. a 21. června 2018, tak je také můžeme považovat za schválené. Výborně. A teď, eh, co se týče sdělení předsedkyně milé kolegyně, milí kolegové, tak jistě víte, že plénum zavrhlo všechny tři sociální návrhy našeho balíčku. To znamená, tady v tuto chvíli je třeba se zamyslet, jakým způsobem tedy Eh, budeme postupovat a budeme se na to zaměřovat hlavně na schůzi koordinátorů. To znamená, že jde o rozpočet na rok 2019 a v tuto chvíli předávám slovo panu zpravodajovi, panu Taličkovi. A poté samozřejmě začne rozprava. Takže, pane Taličko, máte slovo. Děkuji, děkuji, paní předsedkyně. Eh, dobré odpoledne. Myslím si, že tady nebudeme zabíhat eh, do podrobností, protože si myslím, že tady všichni zastáváme více-méně stejný názor. Co se týče návrhu rozpočtu, tak eh, tady můžeme hovořit o něčem, co lze považovat za stabilní. Samozřejmě, že tady určité složitosti vzniknou hlavně, až začneme vyjednávat se radou. Nicméně je třeba si připomenout určité věci, hlavně v souvislosti tedy s naší prací výboru, tedy eh, pro transport. Samozřejmě potřebujeme mít rozpočtovou jistotu a rozpočtové záruky, to je jasné. A dovolte mi, abych <clears throat> tedy připomenul, že došlo ke zkrácení rozpočtu pro EFSI a chci říci, že tady máme několik finančních programů, které budou končit. Samozřejmě, že investoři potřebují ale stabilitu pro investice, které jsou financovány z evropského rozpočtu, takže ERA, EMSA, EASA, těm byl prodloužený mandát v posledních letech a samozřejmě, že potřebují dostatek zdrojů pro to, aby mohli svůj mandát také plnit. To znamená, že musíme tímto způsobem postupovat. To znamená, že je třeba si uvědomit, že my jsme na těchto agenturách eh, závislí. A co se týče programu Clean Sky nebo Cezar, tak tady si myslím, že jde také v každém případě programy, které plní cíle eh, související s klimatickými zeměmi, změnami, tudíž tady opravdu nemůžeme souhlasit s dalšími eh, škrty. A kromě toho samozřejmě víme, že se na oběžnou dráhu dostane brzo dalších 30 eh, satelitů. To znamená, že tady rozpočtová stabilita je tento minimum, eh, co musíme vyžadovat, na čem se musíme shodnout. Ale kromě tedy těchto minimálních standardů, na kterých se jistě všichni většinově shodneme, tak jsou tady dva body, Eh, u kterých doufám, že také dojdeme ke schodě. A jde o jiné aspekty, které také souvisí s rozpočtem na dopravu a musíme si uvědomit, že rok 2019 bude posledním rozpočtovým rokem tohoto mandátu a budeme ho tedy také implementovat ještě před nadcházejícími evropskými volbami. Co se týče pilotních projektů, to je samozřejmě velmi důležité, hlavně přípravné aktivity. Naposledy v rámci našeho mandátu máme tu možnost poskytnout finanční podporu projektům, které z mého úhlu pohledu by měly být přímo, eh, by měly přímo souviset s našimi politickými prioritami, na které se zaměříme. Takže to si myslím, že by také mělo být kritériem či parametrem pro eh, pro nás ve chvíli, kdy se budeme rozhodovat a kdy budeme vybírat projekty a aktivity, pro něž budeme žádat financování od rozpočtového výboru. Jistě víte, že také co se týče nás, nebo já bych minimálně rád navrhl a vyzval vás k tomu, abyste tedy opravdu vyvíjeli nátlak na komisi, hlavně co se týče implementace těchto projektů. Eh, druhým aspektem, který bych rád vyzdvihnul, to je opět aspekt, který přímo souvisí s celou tou otázkou a jde tady tedy o práva pasažerů. Protože my tady v tuto chvíli eh, nehovoříme o signifikantní sumě peněz, protože někteří by mohli dokonce hovořit eh, o tom, že to je poměrně okrajová částka. Nicméně je to velká výzva v rámci evropských politik jako takových a v oblasti samozřejmě dopravy i v době vlastně fake news a falešného výkladu. Lidé ví příliš mnoho, příliš málo, pardon, o svých právech. A proto je třeba navýšit osvětu tak, aby lidé věděli a uvědomili si v podstatě, jaká mají práva a jakým způsobem budou moci postupovat. Dokonce některé studie poukazují na to, že tedy opravdu ta informovanost je na velmi nízké úrovni. Určitě se tady můžeme zlepšit. To znamená, ano, práva cestujících je rozhodně něco, o čem musíme lépe komunikovat, paní předsedkyně, eh, kolegové. Eh, myslím si, že tady v tom máme dost eh, jasno, hodně jsme o tom rozprávili, hodně jsme o tom debatovali, pan zpravodaj byl na našem výboru. Myslím si, že tady se opravdu můžeme opírat o velmi solidní texty a návrhy a samozřejmě o tom budeme nadále vyjednávat s dalšími institucemi. Děkuji. Děkuji. Děkuji, pane Teličko. Děkuji tedy za všechny vaše informace. Paní Víc, prosím, máte slovo. Co se týče naší skupiny a mého vlastního názoru, tak eh, v souvislosti s tím, co říká pan Telička a s jeho postojem a jeho stanoviskem. Myslím si, že to, co říkal, je velmi koherentní a velmi v souladu s našimi prioritami. To znamená, chceme, aby to byly přesně tyto priority v oblasti dopravy. Myslím si, že tady to hodně souvisí také samozřejmě s teritoriální soudržností, s konkurenceschopností, takže přesně ten, ta retorika, eh, která v tuto chvíli je využívána, tak to je něco, co můžeme naprosto eh, sdílet. Co se týče těch pilotních projektů, které byly zmíněny, tak já bych to tady vlastně rozdělil do čtyř různých eh, oblastí. Samozřejmě všechny ty oblasti jsou velmi důležité. Nicméně, samozřejmě je třeba se k tomu řádně postavit a uvědomit si, že tady je třeba asignovat peníze, které zcela jasně vyzdvihnou důležitost těch jednotlivých eh, projektů. To znamená, chci říci, nemůžeme připustit žádné škrty to je jasné. Co se týče těch eh, agentur EMSI a dalších, tak tady samozřejmě souhlasíme. Co se týče tedy těchto rozpočtových liní, zná všechny tyto eh, agentury ERA, EASA, EMSA, takže souhlasím. Podpory za třetí, za třetí opravdu souhlasíme je třeba si uvědomit důležitost programu, jako je třeba EGNOS a Galileo, jejich strategickou důležitost. A to už bylo také řečeno i v souvislosti s víceletým rámcovým, eh, s rámcovým víceletým finančním rámcem. A hovořilo se tedy o důležitosti právě eh, Shift to Rail, Clean Sky a Cesar. Dále, co se týče té zprávy, druhá část pilotní projekty, tak tady bych rád doplnil pouze jednu věc, protože my jsme to velmi podrobně vyhodnocovali. Vyhodnocovali a podívali jsme se tedy na to, co s čím přišla komise, ale chci říci, že my tady potřebujeme určitý manévrovací prostor pro hodnocení té závěrečné fáze. Tady si myslím, že bychom opravdu měli mít manévrovací prostor, protože jsou samozřejmě některé věci, se kterými souhlasíme, a některé věci, které my možná a, považujeme tedy za, za něco, co je v, sou, v souladu s tou obecnou filozofií, ale my bychom opravdu byli rádi, kdybychom měli tu možnost, jak si provést to poslední, to poslední hodnocení ještě po komisi. Děkuji. Děkuji, pan Sardín, prosím. A není tu. Tak, pan Mandalen, prosím. Vy, vy, budete, vy budete nahrazovat kolegu? Ne, Isabel de Monte. A pan Izmener, prosím. Takže pan Izmener. Musím se Omluvit za kolegyni paní Timonty je na cestě, zřejmě zrovna ve vzduchu, jede do Bruselu a já mám odprezentovat její stanovisko k tomuto rozpočtu a k tomuto materiálu ohledně rozpočtu. Nejprve děkuji panu Taličkovi, panu zpravodaji za odvedenou práci na tomto složitém materiálu. Dopravní politika EU má zásadní důležitost pro konkurenceschopnost a sociální a teritoriální kohezi Unie. Proto je potřeba, aby si tato politika zasloužila ambiciozní rozpočet, který odpovídá potřebám a ambicím v rámci Unie. Víme, že když hovoříme o infrastruktuře, tak je vždy potřeba spousta zdrojů a přidělování prostředků v rámci plánování. Je proto naprosto zásadní, abychom se vyhnuli škrtům u přidělení prostředků, což se dělo v posledních letech. Já samozřejmě si cením toho, že komise chce navýšit eh, Eh, rozpočet o 34,9% a 5,3%. Ovšem tato navýšení nejsou dostačující, zvláště když zvážíme, k jakým škrtům došlo v poslední době. Musíme zajistit, aby tyto prostředky byly řádně naplněny, ale bychom, aby se nám podařilo eh, splnit projekt ten tý a síť TNT, jinak by eh, došlo k negativnímu vlivu. Samozřejmě Vzhledem k tomu, že je to třetí největší hospodářství v Evropské unii, tak je potřeba, aby ta, tato oblast si vysloužila náležitou podporu a odpovídající rozpočet. Děkuji. Děkuji vám. Pan Dalonde má slovo, prosím. Děkuji. Dopravní politika EU je naprosto zásadní z hlediska eh, rozvoje hospodářské teritoriální udržitelnosti a proto je potřeba dbát na kvalitu spolufinancovaných projektů v rámci sítě dopravy v Evropě. Musíme upozornit na důležitost spolufinancování infrastruktury železnic. Je třeba také Eh, poukázat na potřebu prostředků pro přechod na udržitelnější eh, způsoby dopravy. Děkuji. Děkuji, pane Dalunda. Paní, paní Kelonen, za pana Lopeze chcete vystoupit? Paní Anderson tady má slovo. Já jsem jen chtěla přivítat tuto práce, která byla odvedena, musím říct, že podporuji pana Teličku, zvláště pokud jde o práva cestujících a pokud jde o osvětu a nedostatek osvěty. Účetní dvůr to potvrdil v posledním roce, že stále ještě existuje nedostatek v oblasti osvěty cestujících a myslím si, že bychom měli kolektivně jako Evropská unie tento problém řešit. Jde o to, že asi jen třetina lidí v Evropě si vědoma rámce mm, práv cestujících. A pokud jde o práva cestujících na železnici, a jednotný formulář stížnosti, tak myslím si, že eh, tato iniciativa by určitě prospěla a jsem ráda, že ji řada lidí podporuje. Děkuji a panu Telečkovi dávám slovo po druhé, já bych chtěl ještě upozornit na dvě věci, které vyplynuly z naší debaty. Pan Salíny hovořil o konkurenceschopnosti a kohezi, soudržnosti. Myslím si, že to by měl být takový hlavní zastřešující cíl a rovněž se mi líbila připomínka pana Salínyho ohledně vyhodnocení pilotních projektů. Naprosto sdílím jeho názor a jeho přístup, že bychom měli dodržovat pravidla, která vyplynula z analýzy expertů v komisi, ale máme k tomu ještě své vlastní názory. V minulosti se stalo, že někdo navrhl projekt a jeden den jsme jej vyhodnotili jako prioritní projekt komise a pak se řešila otázka, zda by neměla, ne, neměla být košile blíž než kabát. A myslím si, že je potřeba se vyhodnotit hlavní cíle. Hlavním cílem je, že v posledním roce mandátu bychom měli podporovat naše politické priority, ale to nakonec eh, vyslovili i kolegové. Myslím si, že v tuto chvíli zaznívá více soudržnost než konkurenceschopnost a já jsem za to rád, že eh, to takto bylo vysloveno. Děkuji. Děkuji, pane Teličko. Já jsem vám udělala slovo, protože jsem chtěla, abyste ještě jednou vysvětlil ten rozpočet, ale vlastně jsem nakonec tam neřekla, že eh, mi šlo o původní názor komise. V tuto chvíli nám slovo paní Anul Jamul. Děkuji, paní předsedkyně, děkuji i zpravodaji. Já bych ráda doplnila několik eh, poznámek k tomu, co zaznělo. Potřebujeme rozpočet, který je navýšený Oproti loňskému roku na to nakonec upozornil i pan Otok. Rozpočet navrhovaný komisí se opírá o výroční analýzu, kterou provádíme s agenturou INA, kde vyhodnocujeme a do níž promítáme všechny dohody ohledně eh, dotací je to tedy dostatečné množství prostředků, jakékoliv škrty by způsobily konečným příjemcům problémy. Proto komise vítá podporu, které se tomu navrhovanému rozpočtu dostává v daném usnesení. Rovněž jste upozornili na výzvu, která proběhla letos a která nám umožnila využít CEF v plném rozsahu. To znamená, že jsme dohnali nedostatky za poslední, za první roky. V tuto chvíli jediná věc je výzva na znovu navrácení prostředků z asi 80 milionů z projektu za minulé roky, ale uvidíme, kolik to bude přesně jaké prostředky budeme schopni zapracovat do rozpočtu na další rok z těch posledních let. Rovněž také hovoříme o možnosti výzvy k CEF. Jakmile to zjistíme, jak to vypadá, tak bychom vám podali další informace, což zřejmě bude na podzim. Pokud jde o rozpočet agentury, tak já si jsem dobře vědoma toho, že tento parlament danou věc velmi podporuje. Chci jen upozornit na to, že je zde návaznost na železniční agenturu a ten rozpočet se nemá snížit. V rok 2019 bude rok, kdy vše již bude fungovat a je na to rozpočet 3,8 milionů, což je původně Eh, částka nashromážděná z příspěvků. Dotace Unie je trochu nižší, ale tento nedostatek byl kompenzován tím, že zde jsou příspěvky eh, z podnikatelských subjektů z odvětví na rok 2019. Já jsem si poznamenala vaše poznámky, které jste poznamenali k pilotnímu projektu. Komise provedla původní vyhodnocení a konečný závěr obdržíte, až dostaneme k dispozici eh, eh, realizační materiál v září. V tuto chvíli však vítáme většinu navrhovaných pilotních projektů. Děkuji. Děkuji paní Montanil za komisi. Lhůta na pozměňovací návrhy je 13. července v poledne a poslanci mohou předkládat dva typy pozměňovacích návrhů. Jednak k návrhu stanoviska, jednak k pozměňovacím návrhům k rozpočtu ohledně přípravných prací, ohledně pilotního projektu. V tuto chvíli již předám, přecházíme k výměně názoru s panem Hodákem, o, který je místo předsedou Evropské investiční banky. Budeme hovořit o financování dopravy. Já pana Hodáka vítám. Vítáme ho ve výboru. A máte rovnou slovo. Pane Hudáku, my jsme vás pozna- pozvali jako místo předsedu EIB na výměnu názorů o činnosti banky v oblasti dopravy. A já vás tedy vítám. Vítám vás v našem výboru. Dnešní debata je zvláště dobře načasovaná, vzhledem k tomu, že je zde potřeba investic a je zde možnost provést modernizaci našich dopravních služeb a utvářet oblast mobility s tím, že jsou zde eh, různé výzvy typu digitální revoluce, E, změna klimatu. To jsou fenomény, které si vyžádají určitá opatření, jako je transformace energetiky. Máme zde na jedné straně programy MMF, jsou zde mechanismy, evropské mechanismy e, propojení, interconnection, investiční fondy a my se těšíme na to, že se od vás vyslechneme co Evropská investiční banka plánuje v dané oblasti realizovat, co si o této oblasti myslíte, jaké typy projektů budete volit, proto abyste se vypořádali spolu s námi s těmito výzvami. Já vám dávám slovo na 10 minut a potom zahájíme debatu. Děkuji. Děkuji vám. Ladies and gentlemen, members of the Díky paní předsedkyně, dámy a pánové, členové výboru pro dopravu, europoslanci, europoslankyně. Díky za možnost zde vystoupit a přednést vám práci EIB v oblasti dopravy. To je velice důležitá součást eh, naší činnosti. Vlastně mi to připomíná, když jsem byl ministrem hospodářství v naší vládě a byl jsem na návštěvě v podobných výborech na státní úrovni, což je vždy velice stimulující. Velice stručně, doprava je důležité téma pro Evropu, je to zásadní součást práce EIB. My jsme bankou Evropské unie, jak víte, vlastní nás 28 členských států a proto se řídíme politikou a strategií EU. Jen pro informaci, letos slavíme 60. výročí Evropské investiční banky a řekl bych, že toto je součást dějin EU, na kterou můžeme být velice hrdí, protože EIB od roku 1958 rostla a stala se největší finanční institucí na světě. Takže my jsme právě hrdí na některé věci, kde je Evropa největší na světě. EIB je jednou takovou věcí, jen pro porovnání. Minulý rok jsme financovali projekty za zhruba celkově 80 miliard euro. Světová banka financuje projekty za zhruba 60 miliard euro. Takže je to takové velké, abych tak řekl, evropské zvíře, které odvádí pro Evropu dobrou práci. Co se týká sektoru dopravy, to je jedna z našich priorit. Průměrně Každoročně financujeme eh, projekty za zhruba 13 miliard euro, tedy čistě v oblasti dopravy v celé EU. Ovšem obsahuje to i určité projekty mimo EU. Zhruba jedna desetina naší činnosti probíhá mimo EU, zejména eh, v zemích sousedství. Například eh, dnes ráno jsem podepisoval jeden projekt s ukrajinským vicepremiérem ohledně bezpečnosti na silnicích což je velice důležité. Řekl bych, že v rámci projektu můžeme exportovat evropské hodnoty, evropské standardy k našim sousedům, ať už na východ nebo na jih. Takže těch 13 miliard za rok je zhruba velikost našich investic, představuje to zhruba 17 celkové investiční činnosti EIB. A tu činnost provádíme třemi druhy eh, projevů, to znamená půjčování, blending a poradenství. Blending to jsou v podstatě různé formy dlouhodobých operací se soukromým sektorem, s vládami, s různými finančními institucemi v členských státech EU a mimo ní. Blending to je eh, to, co zmínila paní předsedkyně, když hovořila o nástroji pro propojení Evropy, Jde vlastně o sloučení grantů nebo tradičních strukturálních fondů v rámci evropského rozpočtu s finančními nástroji a s penězi, které musí být spláceny. Je to nový způsob, jak můžeme využívat prostředky ze soukromého trhu a poradenství. To v podstatě znamená, že máme velké operace, které pracují s vládami a místními samozprávami nebo finančními institucemi a radí jim, jak strukturovat eh, projekty do budoucna. Takže to jsou typy činností, které děláme. Podíváme-li se na dopravní infrastrukturu celkově v EU, tak eh, my to vidíme tak, že historicky v EU 1% HDP se investovalo do dopravy a během finanční krize se tato částka, tento objem snižoval. Což pak vedlo k tomu, čemu čelíme dnes, tedy že zde máme velký nedostatek investic v Evropě do dopravy. Podíváme-li se na konkrétní čísla, tak eh, nástroj pro propojení Evropy a jeho koordinátoři odhadují, že na období 2021 až 2027, že ta investiční propast nebo to, to opozdění investic je zhruba 100 miliard ročně. Jenom pro koridory TNT. Podíváme-li se na celkový eh, na, celkový, na celkovou dopravní infrastrukturu, tak se dostaneme k číslu, které je zhruba 200 miliard euro za rok, což je potřeba eh, pak dohnat v Evropě financováním investiční infrastruktury. Takže je zde velký prostor pro činnost. Zároveň se zaměřujeme nejen na tradiční dopravní infrastrukturu, zejména tedy koridory TNT, protože my jsme Evropská banka, tak řešíme hlavně projekty v dopravě, které eh, zahrnují prvek celoevropské konektivity, ale řešíme také nové moderní módy dopravy, například eh, udržitelné modely, čistší investice, eh, oběhové hospodářství a to všechno s napojením na dopravu. Například v této oblasti v roce 2016 jsme společně s komisí vytvořili tzv. Cleaner Transport Facility, kde podporujeme nasazování čistších technologií v oblasti dopravy. Financovali jsme například eh, autobusy na alternativní paliva eh, ve městech jako třeba Artuaguel ve Francii nebo Las Palmas ve Španělsku a zaměřujeme se také na takové inovativní projekty jako třeba vývoj eh, vysokonapěťové nabíjecí infrastruktury na koridorech TNT, tím, jak se více posouváme k elektronické, k elektrické mobilitě. To jsou tedy nové oblasti investic, kde de facto propojujeme dopravu s digitalizací a novými technologiemi a životním prostředím. Jeden z těch nástrojů, které proaktivně používáme, je Evropský fond pro strategické investice, EFSI. Jak víte, Evropská investiční banka má na starosti implementaci tohoto fondu a mohu vám říci, že do konce července naplníme tu částku, která byla slíbena na první část EFSI, to znamená 315 miliard euro dodatečných investic. Využijeme přitom záruky z evropského rozpočtu a od EIB, takže z našeho hlediska EFSI je jasný úspěch. A dokazuje to také to, že ta mezera, ta investiční mezera, které čelíme, nemůže být překlenuta pouze veřejnými financemi. Je potřeba najít způsob, jak využívat soukromé prostředky a FC je velice dobrý nástroj, jak tohoto dosáhnout. A proto je ten pákový efekt pro EIB tak důležitý. Vidíme to i vlastně v reflexi do budoucna v návrhu komise na víceletý finanční rámec období 21-27, zejména v té komponentě Invest EU pakliže na to padnou dotazy. My u toho máme ještě určité otazníky k tomu, jak je ten nástroj Invest EU navržen, ale k tomu se třeba dostaneme v diskuzi. Podíváme-li se na EFSI, tak k dnešnímu dni jsme podpořili 59 dopravních projektů, které jsou podporovány zárukou EFSI a které očekáváme, že mobilizují 25 miliard souvisejících investic. Takže můžeme říci, že zhruba 8% celkového objemu EFSI půjde do sektoru investic v dopravě. Možná se budete ptát, proč tak málo. Důvod je ten, že EFSI musí obsahovat i určitý prvek soukromého sektoru a je jen velice málo projektů, zcela upřímně, v Evropě, kde eh, infrastruktura veřejné dopravy je eh, stavena v rámci aranžma PPP. A to je podle mě něco, na čem musíme na evropské úrovni zapracovat, jak více zapojit soukromý sektor do dopravní infrastruktury. A v rámci takového portfolia projektu jsme velice hrdí na projekty jako Riga Transport Company v Litvě, nebo bezmítné dálnice ve Slovinsku, další projekty ve Španělsku, různé projekty v několika členských státech na zelenou lodní dopravu a tak dále. Jeden z nejnovějších vývojů jak už tady zaznělo, je, eh, jsou, jsou ty blendingové výzvy v rámci nástroje pro propojení Evropy, což je podle mě velice dobře prosazováno Violetou Bulc, komisařkou z DG MUF. Já jsem se s ní setkal shodou okolností zrovna dnes ráno. Eh, snažili jsme se vymyslet způsoby, jak mobilizovat více investic v rámci grantů z nástroje CEF, takže Evropská investiční banka je partnerem Evropské komise a vyvíjíme ty, ty, ty, ty blendingové výzvy, tedy te, takové výzvy u projektů, kde je část projektů financována z grantu Evropské komise a jiná část je financována z EIB v rámci půjček a záruk. A jsme přesvědčeni, že toto je právě nejlepší způsob postupu do budoucna, jak překlenout tu investiční propast. Řekl bych, že vlastně to by mohlo být z mé strany vše. Konec konců bude jistě zajímavější vyslechnout si otázky přítomných poslanců, abych na ně také mohl zareagovat. Ještě jednou mi tak dovolte vám poděkovat za pozvání. Děkuji. Děkujeme za tuto prezentaci, pane Hudáku. A bez dalšího zdržování dám slovo panu Wim van de Kampovi. Prosím. Vážená paní předsedkyně, děkuji vám mnohokrát. Děkuji i vám, pane Hudáku. Rád bych vás i vašeho kolegu z EIB přivítal co nejsrdečněji. osobní otázka. Vy jste nástupce pana Van Balkana, nebo, nebo se na to raději nemám ptát? To je dobrá otázka. Já jsem dočasným náhradníkem pana Van Balkoma. On měl na starosti dopravu, ale už eh, není místo předseda je členem řídícího výboru. Tam máme 8 členů, 8 předsedů a tam sdílíme odpovědnosti za různé sektory. Takže dočasně, než bude jmenován nový člověk za Benelux, tak já mám na starosti dopravu, ano. Aha, děkuji. No, mě to jenom tak zajímalo, protože jste zmínil, že Možná ty otázky nebudou úplně, eh, nepří, eh, nebudou úplně příjemné, ale s lidmi, kteří jsou na nějaké pozici dočasně, tak musíme být opatrnější, citlivější. Takže se nebojte. Přesto mám určité kritické otázky. K těm 30 eh, milionům, které EIB investuje do dopravy, vy jste řekl, že 17 No, pokud vím, tak to se v posledních letech vůbec nenavýšilo. Můžete to prosím potvrdit nebo alespoň vysvětlit? Mně se zdá, že se stále pohybujeme někde kolem těch 30 a vůbec se to nehýbe. To je tedy první otázka. A teď eh, druhá otázka. Jak se tyto peníze z EI, jaký tyto peníze mají, z EIB mají vztah k eh, těm nějakým 25 miliardám, Eh, z EFSI. Jsou to ty samé peníze, nebo je to 30 plus 25, protože to by pak byla daleko signifikantnější suma. Jak tedy tyto dvě částky souvisejí? A poté, co se týká silniční dopravy, eh, železniční dopravy a vnitrozemských eh, plavebních cest, člověk by si myslel, že do silnic vlastně EIB už nemusí investovat, protože máme systémy mítného a silnice tak na sebe mohou sami vydělávat. Možná byste se tedy měli více soustředit na železnice a vnitrozemské vodní cesty. Nemyslíte? To tedy za třetí a za čtvrté. Já jsem z Holandska a holandské banky rozhodně EIB konkurují já si myslím, že soukromé banky v Holandsku dokonce nabízejí lepší úrokové sazby eh, veřejným orgánům než EIB. Samozřejmě toto neplatí ve všech státech, věřím, že v Rumunsku a Bulharsku to bude vypadat úplně jinak, ale jak hodláte tuto konkurenci soukromých bank řešit? My jsme zde kdysi vedli debatu s vaším šéfem a on nám tehdy řekl, že EIB bude muset pracovat za tržní sazby, nejedná se o charitu, ale je to komerční operace, ale upřímně řečeno, pokud holandské soukromé banky mohou nabízet lepší podmínky než EIB, tak mi tak trošku připadá, že se EIB tak nějak míjí účinkem. A ono je krásné, že každý rok vyděláte tolik a tolik miliard, ale vy jste evropská banka nejen evropský stroj na peníze. Tak já nevím, možná to zní až moc socialisticky, paní předsedkyně, to posuďte sama, ale měl jsem dojem, že se na to prostě zeptat musím. Byť je to třeba otázka nepříjemná. A teď ten blending. Vy jste říkal, že se na tom angažujete, ale DG Move tvrdí, že to dělají oni sami na vlastní pěst. Tak co s tím? A nakonec nástroj pro propojení Evropy. Vy jste to zmínil a já se chci zeptat, co dělá EIB pro CEF, protože opět DG Move řeklo, že se o toto postará samo, takže a že prý to jsou spíš dotace než, než půjčky. Takže mě by zajímalo, co EIB dělá konkrétně v oblasti blendingu a nástroje pro propojení Evropy. Nejen co do poradenství, ale skutečných peněz. Děkujeme, van de Kampe. Slovo má pan Zemke. Jeśli można, to ja chciałem prosić pana prezesa o wypowiedź w dwóch nieco innych. Já jsem se vás chtěla zeptat na něco jiného. V tuto chvíli jsme ve fázi, kdy začínáme opravdu závažnou rozpravu o rozpočtu pro roky 2020 až 2027. A jasně v tuto chvíli víme, že tento rozpočet bude obsahovat přibližně o 20 méně pro politiky soudržnosti a také daleko méně peněz na další strukturální fondy. To znamená, že budeme mít daleko méně peněz také na podporu dopravy. To znamená, že já se z toho důvodu ptám. Ptám se, zdali Evropská investiční banka toto zohledňuje ve chvíli, kdy tedy nastavuje svou politiku půjček a úvěrů a další otázka. Teď vlastně poprvé je tomu tak, že Tady máme 6,5 miliard na dopravní mobilitu, která je ale zároveň propojená s bezpečností. A to si myslím, že je velmi dobré rozhodnutí, protože si myslím, že v Evropě potřebujeme lepší eh, kapacity právě pro přepravu různých eh, sil, jako například eh, i pro přepravu policie, pohraniční stráže a tak dále. A proč se ptám? Budeme mít tady novou rozpočtovou linii, která bude podporovat právě tuto důležitost bezpečnosti pro dopravu. Děkuji. Pan Vandelen. prosím, chce, chtěl jste mluvit? Máte slovo, prosím. Děkuji, děkuji, děkuji, paní předsedkyně. Děkuji. Pane Hudáku, já jsem z Nizozemská a musím vám říci, že co se týče role Evropské investiční banky, tak my jsme dost skeptičtí. Ptáme se, za kterými projekty, dopravními projekty v Nizozemsku stojí Evropská investiční banka, protože tady k tomu existuje opravdu spousta různých mění. Eh, samozřejmě různé banky, ale co se týče Evropské investiční banky, tak to je vnímáno s velkým nepochopením. Vy řekněte mi nějaký velký projekt infrastruktury, kde by se Evropská investiční banka u nás nějakým způsobem angažovala tedy pokud by to tedy ne, nebo tak jak v podstatě po boku velkých soukromých bank. U nás se už hodně dlouho hovoří o modernizaci a také se hovoří o vlastně novém velkém eh, zdymadle a také o novém řešení v podstatě různých eh, jaksi dopravy. A je pravda, že tady musí dojít v mnoha oblastech k velké modernizaci. A proto se ptám, že ve chvíli, kdy hovoříme o těch nových plavebních komorách a stavidlech, potřebujeme se vždy, nebo musíme se vždycky ptát, eh, Evropské unie. Musíme si žádat o peníze z evropského rozpočtu, protože já jsem zatím ještě neslyšel, že by někdo se v, tak, v takovýchto případech obě, eh, jak se obracel na Evropskou investiční banku ve chvíli, kdy se jedná o projekty tohoto typu. Takže ptám se, eh, prostě doposavat, doposavat, o vás ještě nikdo neslyšel. Takže já nevím, nevím. Prostě možná, že nám řeknete, že neumíme kontaktovat ty správné eh, lidi, anebo nám řeknete, ano, prostě kontaktujte v takových případech i Evropské investiční banku a řekněte nám přesně koho. Děkuji, děkuji. Pane Teličko, máte slovo, prosím, je to na vás. Děkuji v souvislosti s tím, co řekl právě můj nizozemský kolega, já si, myslím, já si myslím, že i pro nás je jasné, že vlastně tady ta daň z přidané hodnoty nevychází pouze z té úrokové sazby. Eh, samozřejmě je to velmi komplexní a záleží to také na komplexnosti toho samotného produktu, ale já se ptám, můžeme udělat ještě něco pro to, nebo Můžeme udělat ještě něco, co by šlo jaksi nad rámec eh, finančního trhu, který doposavat poskytoval největší množství úvěrů. Eh, to znamená, ptám se, co lze udělat v rámci politického rozhodovacího procesu a institucí, co by vlastně zatraktivnilo vás a vaše produkty. Já teď tady nehovořím teď primárně o úrokové sazbě, protože jim je jasné, že to je dost složité téma. Za druhé, já jsem se na chvilinku snažil v podstatě vcítit do pozice nebo postoje občana, občanky, která by, který, kteří by seděli tady v zadních eh, lavicích, protože my tady samozřejmě máme samozřejmě tu výhodu, že jsme v úzkém kontaktu s Evropskou investiční bankou, ale jak v podstatě říci veřejnosti s rozumitelným způsobem, v čem spočívá ta přidaná hodnota. A teď ne v jaksi v kategorii nebo ve smyslu jaksi množství půjčených peněz, ale chceme, protože samozřejmě budeme to muset všechno hodnotit. Takže jaká je ta opravdová, reálná hodnota, protože samozřejmě ve chvíli, kdy financujete nějaký projekt, tak samozřejmě eh, potom se nějakým způsobem postupuje a nakonec z toho projektu se hodnotí. Takže ptám se, eh, jaká je tedy ta co byste řekla ve chvíli, kdyby vy jste chtěl tedy zatraktivnit své produkty, hlavně v souvislosti s dopravou? A co se týče toho tzv. blendingu? Jako zpravodaj pro CEF se také dívám teď hodně na tu filozofii blendingu. Protože nejde o to, abychom se toho chytali jako prostě módního slova, protože zatím je přece Eh, reálná filozofie. Ale samozřejmě, že jsou tady i různé překážky. Když se podíváme na různé instituce, Evropská investiční banka, Národní rozvojové banky, komerční banky, privátní investice. A teď já, kdybych tady zastupoval privátní investory nebo komerční banky, tak já bych se chtěl samozřejmě ujistit, že ve chvíli, kdyby eh, se něco nemělo dařit, tak eh, chci mít nějakou jistotu, že v podstatě ty peníze získám zpět. Takže ptám se, jak jaká omezení existují tady pro blending a jaké zdroje eh, by pro vás jak si byly asi nejlepší i v souvislosti s blendingem, protože blending má přece celý ten systém vylepšit, zlepšit. Takže já se chci zeptat, co vy byste doporučil. Vy to přeci znáte, ten návrh a víte, na čem se pracuje, takže co byste doporučoval vy? Jak ty překážky překonávat? Děkuji, pane Taličko, kolega Mandela, děkuji. Děkuji, děkuji paní předsedkyni, děkuji i vám, pane Hudáku, za tuto rozpravu. Já jsem chtěl upozornit na některé projekty jako Evropské na některé projekty, protože samozřejmě tady hovoříme o projektech, které mají nějakým způsobem tady být v souladu s našimi cíly. Ale Například Bratislavský okruh. Tady vlastně jde o projekt, u něhož nebyly vyhodnoceny všechny environmentální alternativy a tady vlastně nebylo uděláno nic pro to, aby lidé byli povzbuzeni používat něco jiného než jen auto. A co se týče FCA 2007 a 2017, tak víme, že tady vlastně ty projekty šly hodně směrem podpory hlavně eh, dálnic, silnic. My si myslíme, že FCA by mělo být více v souladu a projekty podporované FCA by měly být více v souladu s našimi eh, cíly, s politickými cíly. Eh, dálnice byly také velmi podporovány finančně. A teď se ptám, můžeme tady hovořit o nějaké ex ante podmíněnosti, která by mimo jiné vyhodnocovala také environmentální aspekty při eh, podpoře projektu, jako jsou například dálnice. Děkuji. Děkuji, pane Dalonde. Pane Dike, prosím, máte slovo. Děkuji, děkuji, děkuji, paní předsedkyně. Já mám pět otázek. První otázka. Takže to je spíš taková otázka, připomínka v jednom. Ptám se. FC je eh, vlastně kvalitativní hodnota ruku v ruce s, přidanou hodnotou. To znamená, že ty projekty se mají vyhodnocovat na základě přidané hodnoty, které kterou před, eh, představují. A dále, co se týče těch záruk, záruk za ty první ztráty, to má být přece součástí celého toho mechanismu. A teď se ptám, vy jste zanalizovali a zhodnotili ty smlouvy a dohody. Na základě toho víme, že vy jste vlastně nepřevzali záruku za ty první ztráty, že jsou na straně třetích stran, takže to jde přece úplně proti filozofii EFSI. Ano, říkáte, že tímto v podstatě vy mobilizujete hlavně privátní zdroje. A ve chvíli, kdy tady má existovat ten takzvaný blending a nějakým způsobem se vměšujete, tak já chci vědět, do jaké nebo od, v jakých případech jste tedy ochotni hostit se té záruky. A ve chvíli, kdybychom se podívali na ten záruční fond z úhlu pohledu účetního, eh, vznikl přece s, s tou základní zakládající částkou, to znamená 20 miliard euro. A jakým způsobem z účetního hlediska to hodnotíte? A co se týče tedy toho záručního fondu, můžeme se nějakým způsobem už k jeho práci, efektivitě vyjádřit, anebo musíme počkat, ještě je příliš brzy. A za čtvrté, co se týče rozhodujícího orgánu, rozhodujícího výboru komise té banky, v souvislosti tedy EFSI, tak to je v podstatě ta stejná rada jako v podstatě rada, rada banky. A teď se ptám, pokud se mílím, tak jak, jak vůbec nebo jakým způsobem se rozhoduje tak, aby ta rozhodnutí byla v souladu s EFSI. A teď chci říct, vy se nemůžete angažovat v oblasti obrany. A teď se ptám, jak se tedy vydíváte na těch 6,5 miliard z, z CEF 2? Myslíte si tedy, že tady se jedná tady o ty takzvané smíšené investice, protože je to doplňkový zdroj, takže mm, dojde tady k zablokování, protože tady v podstatě to obsahuje ten obraný aspekt, anebo ne? To bylo spousta otázek. Děkuji vám. A nyní dávám slovo panu Hodákovi. Děkuji za všechny položené dotazy. To mi připomíná prostředí Národního parlamentu, to znamená, že zde panuje dobrá atmosféra a zazněly dobré otázky k Evropské investiční bance, ale také to znamená to, že musíme lépe komunikovat. Eh, poprosím kolegu Devina, který má na starost v naší bance oblast dopravy, aby mě doplnil. Začnu však otázkou, která se jaksi promítala do určité míry ve všech položených dotazech a zde jde o tu doplňkovost. Je to uh, záležitost doplňková v evropském kontextu, anebo Evropská investiční banka konkuruje komerčním půjčovatelům? Jakou přidanou hodnotu přináší Evropská investiční banka projektům obecně, zvláště v této době, kdy panuje dobrá hospodářská situace v Evropě a kdy uh, i úrokové sazby komerčních půjčovatelů jsou na nízké úrovni. Jakou roli zde se hrává Evropská investiční banka? A já se vyjádřím ještě i v kontextu své předchozí kariéry, než jsem začal působit v politice, tak jsem působil v oblasti komerčního bankovnictví po dobu 16 let. A my v tuto chvíli stále ještě zpracováváme celý ten pojem doplňkovosti, jak to správně nadefinovat. Uh, bylo by dobré se sejít jako řídící výbor při schvalování projektů i s poslanci, protože na téma jednotlivých projektů vždycky zazní otázka týkající se doplňkovosti. Je to důležité kritérium, které vždycky řešíme, když schvalujeme projekt. Zde používáme několik kritérií, několik rozměrů. Za prvé, každý projekt, který se schvaluje, a to se netýká jenom CEF, ale i dalších, potřebujeme jasnou definici mezery na trhu. To znamená, že to nemůže být jakýkoliv projekt, který se objeví, aby byl okamžitě financován. Musí zde existovat mezera na trhu, kterou je třeba vyplnit. Třeba protože to je projekt rizikový, nebo je to projekt evropský, přeshraniční. To jsou kritéria, která to vyvažují. Jsou to jednotlivá kritéria, která zvažujeme, nebo jsou tam další otázky, které se případně týkají Ehm, nějaké mezery ve financování daného projektu, třeba sociální bydlení. Máme tam požadavek nizozemská na sociální bydlení. A Není to proto, že by zde neexistoval zájem komerčních půjčovatelů, ale je to proto, že je zde potřeba dlouhodobého partnera na financování a komerční banky se mohou dostat na úroveň EIB, co se týče úrokových sazeb, ale ty mohou financovat třeba sedm let neboli kratší období. Evropská investiční banka díky tomu, že má rating 3A, eh, tak může mít lepší důvěru na trhu a my využíváme prostředky penzení fondů a dalších fondů a třetina vlastně pochází ze Spojených států. Takže je to banka, která má eh, rating 3A a jsme schopni poskytnout eh, dlouhodobou splatnost až 15-25 let, což eh, u většiny komerčních půjčovatelů by bylo složité zařídit. Jsme tedy schopni nabídnout tuto finanční předanou hodnotu, pak jsme schopni nabídnout dlouhodobější financování i tam, kde jsme schopni konkurovat i e, komerčním půjčovatelům. Druhý aspekt se týká toho, že většinou financujeme maximálně 50 projektů, to znamená, že vždy spolupracujeme s partnerem, s komerční bankou, s investičním fondem s Národním či regionálním fondem, jinak se projekt nerealizuje. To je jeden z požadavků na financování projektu. My můžeme financovat maximálně 50 U CEF, samozřejmě zvláště u CEF2, jsou další komponenty, které zapadají do celkové rovnice doplňkovosti. Zde zazněla otázka na téma investičního výboru a ano, CEF funguje na základě předpokladu, že bychom měli financovat projekty, které představují vyšší riziko. Jsou to projekty, které by jinak investiční, Evropská investiční banka nefinancovala. Já si stále ještě vybavuji eh, diskuzi v roce 2013 na úrovni ministrů financí na zasedání rady ECOFIN v Miláně proběhla debata ministru Šojbleho a dalších na téma, proč máme to kvantitativní uvolňování prostředků a proč centrální banka stále ještě přináší více a víc prostředků, proč eh, se hýbe takto s likviditou. Zatímco se neobjevují nové projekty. A ministři se tehdy shodli na tom, že takovéto projekty představují trochu vyšší riziko a to riziko musí být nějak vyváženo. Plus je tam další faktor. Komerční banky po finanční krizi podléhají takové regulaci, co se týče kapitálové adekvátnosti, co se týče kapitálové přiměřenosti, pardon, co se týče jednotlivých ukazatelů eh, kapitálu, že v tuto chvíli musíme více vyvažovat toto riziko a abychom byli schopni i poskytnout záruku projektům, tak to je rozhodnutí investičního výboru, nezávislého orgánu, který toto vyhodnocuje, ale u CEF2 bude v tomto výboru zasedat i člen Evropského parlamentu. To jsou nezávislí experti, kteří mimo vedení Evropské investiční banky rozhodují o poskytování takových záruk. A více než 90 projektů, které byly v rámci CEF financovány, mají D- jako známku. To jsou projekty, které by jinak nebyly standardně eh, financovány Evropskou investiční bankou a nespadaly by do našich finančních pr- programů. Existuje zde tedy přísný proces vyhodnocování, které projekty lze finančně podpořit v rámci doplnění prostředků. Eh, vyhodnocujeme to na základě zjištěné mezery na trhu. A otázkám a ke konkrétním číslům, jako je těch 17 financování Evropskou investiční bankou, 13 miliard nárůst a 15 milionů mm, cizích zdrojů pro projekt CEF. Tak předám slovo kolegovi. Já se vyjádřím podrobněji k některým otázkám, které zde zazněly. Jednak zazněla velice zajímavá otázka, kterou položil pan Van de Kapp. Je to 13 miliard. Není to 30, ale 13 miliard. To je jen tak zbožné přání. A kež by to bylo 30. Každopádně však vy jste tu otázku položil. To znamená, vy jste se ptali, jestli těch 25 eh, je nad rámec 13, jestli je to součet 13 plus 25. Eh, odpověď zní nikoli. Záruka je poskytována na základě vyššího eh, podílu cizích zdrojů, než standardně činíme v Evropské investiční bance. Takže tuto chvíli je to asi 15 na celkových prostředků, které banky do věci vkládají. To znamená cizí zdroje ve výši jedné patnáctiny. A to je proto, že tyto veřejné zdroje vyvažují eh, soukromé zdroje. Je to tedy koeficient 15. A místo, pan místo předseda již uvedl, že my nejsme schopni financovat projekty, Eh, v podílu vyšším než 50%, ale v řadě případů je to méně, mnohem méně než 50%. Standardně je to 3 eh, ku 4. investičních výdajů. Tak to to standardně vypadá. Tak to vypadá naše přidaná hodnota, náš podíl na celkovém financování. A pak jste ještě hovořil o mítném a silniční dopravě, proč to neplatí sami. Je pravda, že existuje řada projektů, kde figuruje mítné, a e, různé typy stínového financování a my jako instituce nerozlišujeme mezi jednotlivými typy financování projektů, jestli je to stínové financování nebo přímé financování. Podporujeme všechny tyto projekty. Ovšem výběr financování je na členském státu a investorovi samotném. To nevolíme my, my se jen ujišťujeme o tom, že je to pro evropský projekt, který je ekonomicky životoschopný. Řídíme se našimi standardními pokyny, které odpovídají evropským politikám, pokud jde o poskytování financování. A ještě se pan místo předseda trochu vyjadřoval k otázce nizozemských bank. Samozřejmě nizozemské banky si mohou na trhu půjčovat peníze velice levně a my jsme v tuto chvíli v čistě tržním prostředí, takže jsou určité části sektoru dopravy, a Evropy, kde naše podpora není až tak atraktivní. To znamená, že nemůžeme nikoho nutit, aby potřeboval nebo přijal naše peníze. My vyhledáváme příležitosti, kde jsme schopni přinést investorovi nějakou přidanou hodnotu, ale pak jsou projekty, kterých, které pro nás nejsou. Takže samozřejmě jsou situace, kde nizozemská vláda, nizozemský stát je schopen eh, získat prostředky úplně stejně výhodně i bez našeho přispění. Já se ještě eh, vyjádřím a doplním otázku pana Zemkeho. Otázka zněla na téma budoucího MMF a snížení financování v rámci pladeb eh, politiky soudržnosti Evropskou komisí. Otázka zněla, co to znamená pro sektor dopravy a jaká je zda role Evropské investiční banky. My si myslíme, že ten pokles financování z politiky soudržnosti rovněž odráží celkový vývoj rozpočtu a Brexit a vývoj v jednotlivých členských státech a vývoj eh, politiky soudržnosti v členských státech. Ať už je to spravedlivé nebo ne, to je na členských státech samotných, aby to, to vyhodnotili. My roli Evropské investiční banky vidíme ve dvou oblastech. Jednak MFF již vykázal, že je možné využívat veřejných prostředků a rozpočtu EU velice efektivně tím, že se mobilizuje těmito prostředky i soukromé financování a jiné typy financování, že docela malé prostředky, jako v rámci CEF, a teď hovoříme o CEF 1, 21 miliard, efekt byl 315 miliard. Takže díky tomuto poskytnutí cizích zdrojů jsme schopni podnítit soukromé finance a tak to funguje i politika soudržnosti. A z naší zkušenosti plyne, že jako tomu bylo u CEF, jsme schopni byl, být dobrým partnerem pro nástroj Invest EU, jsme schopni eh, mobilizovat další financování pro projekty ze soukromých zdrojů a prostředky, které se pak odsnou v Invest EU v tomto nástroji, budou vlastně souhrnem všech těchto prostředků, které se potom dají použít pro eh, kohezní financování. Další věc je technická pomoc. Abyste byli schopni eh, realizovat úvěroschopné projekty, to není jednoduché. Jsou zde různé investice místní samozprávy, vlády státu, ale i podnikatelské subjekty, které se zvykly na tyto volné peníze. A je třeba trochu měnit nastavení, mentalitu a vytvářet opravdu úvěruschopné projekty, kde je část projektu, minimálně část splatitelná. A my se snažíme vytvořit takový poradní uzel v Evropské investiční bance. Snažíme si národní rozvojové banky jako BGB v Polsku a jiné vést takovým směrem a pomáhat jim vytvářet takovou tu novou mentalitu, eh, osvojovat se lepší schopnosti, připravovat úvěruschopné projekty a v rámci Invest EU se snažíme takovou technickou pomoc poskytovat i místním příjemcům v rámci kohezních zemí, snažíme se jim pomoci nastrukturovat úvěruschopné projekty. K otázce mobility a bezpečnosti V průběhu dnešní debaty s komisařem Bulcem jsme hovořili o nové iniciativě, které bychom mohli říkat iniciativa bezpečnosti na silnicích, protože je pravda, že stále ještě umírá spousta lidí v Evropě při automobilových nehodách a je třeba spojit digitalizaci a klimatický komponent a další prvky a snažit se o čistší a ekologičtější a be, pro lidi bezpečnější a příznivější silnice. A my v tuto chvíli projednáváme, jak by mohla komise spolu s Evropskou investiční bankou připravit takovou iniciativu na evropské úrovni a zvýšit tak mobilitu jak uvnitř členských zemí, tak i v rámci Evropské unie v přeshraničním rozměru. Pane místo předsedo, pokud mohu, tak ještě to byla dobrá otázka, jak zatraktivnit Evropskou investiční banku, krom toho, jaké nabízí úrokové sazby. Jak už jsem říkal, nás od komerčních bank odlišuje dlouhodobá splatnost, což opravdu není něco, co by bylo k dispozici v komerčním bankovnictví. A jak víte, my v tuto chvíli jednáme s českými drahami o čtyřech eh, miliardách euro pro české dráhy to realizuje Evropská investiční banka, nikoli komerční banky, a je to proto, že jsme schopni nabídnout financování na 20 až 25 let a samozřejmě pro stát je tohle mnohem lepší rozložit splácení na delší dobu. Další typ aktivity, kde si myslím, že Evropská investiční banka může přinést přidanou hodnotu, je e, oblast, kde jsme schopni připravit projekt, e, poskytovat poradenství a navázat jej na e, rozvojovou oblast. A my v České republice i v celé řadě dalších zemí vytváříme něco, čemu říkáme aktivity inteligentních měst či inteligentních regionů. A zde se snažíme podpořit projekty, které mají v sobě určitý eh, inovační komponent, rozvojový komponent a v České republice pra, pracujeme s Českomoravskou eh, rozvojovou záruční bankou. Snažíme se vytvořit eh, investiční platformu, z níž by mohly být projekty samostatně financovány. Zde by komerční banky nebyly připraveny pomoci a my jsme schopni poskytnout nejenom levnější financování, ale i na strukturování, přípravu a další splatnost, což jsou eh, prvky, které komerční banky nenabízejí. A co se týče CEF blending a omezení a problémů, tak my to budeme vyhodnocovat, protože pro nás je to také nová zkušenost. Jak vypadá eh, to takzvané safe blending? Kevin k tomu možná řekne později víc. Hlavní problém spočívá v nedostatku úvěru schopných projektů. Existuje řada projektů, nabídka projektů je velká, ale jen málo z nich v oblasti dopravy je skutečně úvěru schopných. Řada investorů, řada eh, států, místních samozpráv se domnívá, že může prostě přejít eh, z grantu na blending úplně jednoduše bez změny struktury projektu, což není možné, protože pokud by má fungovat blending, tak tam musí existovat určitý komerční prvek, zvláště v oblasti dopravy. Bez toho to nejde a my v tuto chvíli vyhodnocujeme, situace a snažíme se jednat s komisí o tom, jak to do budoucna vylepšit. Je to však akce, která si určitě zaslouží další analýzu. Děkuji. Děkuji vám. Děkuji, pane Hudáku. Děkuji, že jste mezi nás dorazil a informoval nás o Evropské investiční bance. Myslím si však, že se ještě někteří hlásí. A my jsme si vyslechli o e, změny ekonomiky, e, o e, projektech, o způsobu výběru projektů k financování. Která kritéria například používáte? Pan Ríky se ptal na další věc. Můžete prosím tedy ještě doplnit to, co zaznělo, na co se ptal pan Dalunde a pan Riky. Děkuji. Já ještě řeknu pár slov k, k výběru projektů a k klimatickým akcím. Ano, my investujeme do spousty projektů. Naše klimatická politika spočívá v tom, že my poskytujeme 25 na klimatické účely nebo zmírnění eh, vlivu na změnu klimatu. Tomu, to, to vyhodnocujeme ex ante. To znamená, že vybíráme projekty optikou eh, klimatických podmínek a v, polovina projektů, které financujeme, se považuje za projekty, které mají klimatický prvek, jelikož se týkají buď vodních cest nebo železnic a tím pádem jsou klasifikovány jako, jako to. Je, jsou to většinou železnice městské či příměstské. Městské oblasti jsou pro nás velice důležité a agenda konektivity, mm, příměstská doprava, velké systémy metra, tramvajových linek, tramvajového spojení. To vše představuje velkou část naší práce, asi 60 eh, financí na dopravu je zaměřeno na udržitelnější způsoby dopravy. A v celkovém rozpočtu máme eh, cíl 25 25 na eh, zmírnění dopadu změny klimatu. Děkuji a ještě k, k tomu, na co se ptal pan Rike, těch pět otázek. První se týkala CEF a přidané hodnoty. To si myslím, že pan místo předseda již eh, dostatečně vysvětlil. Pak o oblasti, kde jsme zaznamenali ztráty. Pokud vím, tak v tuto chvíli nebyla nikde realizována záruka poskytnutá. To se zdá jako dobrý vývoj. Samozřejmě uvidíme v průběhu projektu, jestli situace zůstane stejná. Důležité však je, že záruka byla poskytnutá, pokud by byla potřeba. A tím pádem mohly být poskytnuty finance, jelikož byla udělena a vystavena záruka. Co se týče realizace záruk, asi to vnímáte jako příjem versus velikost nebo objem zaručených prostředků. Pochopitelně je to 15krát, takže 315 miliard. V podstatě to je ten e, výstup, to je ta výstupní hodnota. A pokud já vím, tak neproběhly žádné výpočty týkající se finanční hodnoty poskytnutých záruk. V podstatě je to ztrátová operace. A pak otázka výboru FC, to už asi bylo zodpovězeno. A pak jste položil velice dobrou otázku, kterou jsme zatím ještě neprojednali, a to je otázka obrany. V podstatě jde o to, že prezident banky, pan Hoyer, již před rokem asi oznámil, že banka míní realizovat vlastní systém zajišťovacích prostředků, myslím, že dvě miliardy ročně, kdy to by byly prostředky na zajištění našich investic. Tak to by se banka podílela. A to je přesně ten případ, kdy jde o civilní a vojenské užití, boží dvojího užití. Je to nová iniciativa a banka již zaujala stanovisko, že to dvojí užití znamená pro nás, že jsme schopni se zapojit. Je tam civilní prvek, který nám umožňuje účast na projektu a my jsme se již eh, zavázali k dvěma miliardám ročně na to dvojí užití a příslušné projekty. Ano, děkuji. Pan Van de Kamp. En een viceprezident van de EIB. Ještě máme 8,5 minuty. musíme si správně řídit čas. Nejprve, nej, pokud jde o těch 13 eh, miliard, To se mínilo na rok 2017 nebo na další časové období? To jsem úplně nepochopil. Dobře, takže to bylo na rok. Paní předsedkyně, vás to určitě bude zajímat také. Chci se zeptat, je zde rozdíl mezi obranou a zajištěním bezpečnosti. A vy zde hovoříte o zajištění bezpečnosti. A my zde hovoříme o vojenské dopravě a obraně. Neboli pokud zajišťujete bezpečnost letišť, tak jaká zde bude návaznost mezi tím zajištěním bezpečnosti a obranou? Jak široce byste vykládali tento rozdíl? Děkuji, pane Van den Kapfe. Ano, jak jsem již říkal, my jsme banka veřejná banka, která ovšem zároveň využívá prostředků soukromých institucí, jako jsou investiční fondy, penzijní fondy a další eh, soukromoprávní investice. A mezi těmito investory naleznete některé, kteří jsou velice citliví na cokoliv, co by se týkalo obrany, co by zabíjelo lidi nebo představovalo nějaké zbrojení. A pokud definujeme roli Evropské investiční banky v oblasti bezpečnosti a obrany, tak musíme být velice opatrní, velice citliví velice citlivě k tomu musíme přistupovat, pokud jde o to, jak eh, obraný průmysl nadefinujeme, abychom nestratili zájem některých velice důležitých investorů. A proto kolega již říkal, že my se soustředíme v oblasti bezpečnosti na projekty dvojího užití, kde je prvek jak civilní, tak i vojenský. Potom se soustředíme na oblast kybernetické bezpečnosti, což víme, že v novodobých dějinách obrany je to velice důležité téma. Kybernetická bezpečnost už to není jenom o zbraních jako takových a tancích, to je rovněž otázka obrany a my v této oblasti jsme aktivní a jsme připraveni být aktivní a jsme připraveni vynaložit minimálně 2 miliardy ročně na právě takovýto typ operací. Děkuji. Děkuji. Já mám ještě poslední mm, drobnou otázku, kterou bych ráda položila. Automobilový průmysl využívá půjčky Evropské investiční eh, banky, což nefunguje úplně dobře. Nebo příliš se to neosvědčilo. Jak tedy naložit s takovou situací? Co Dieselgate, co ty společnosti, které nedodržely požadavky na eh, otázku znečištění? Um, Okay, I mean our, our support, our support for the automotive industry and, then naše podpora pro eh, automobilový průmysl a vůbec průmysl dopravních eh, prostředků se většinou točí kolem výzkumu, vývoje a inovací. Ve většině případů tyto technologie, které se vyvíjejí, mají daleko širší uplatnění, takže to je jedna z mezer na trhu, kterou velice rádi podporujeme, tady výzkum a vývoj v Evropě. Důvodem je, že Evropa je hodně pozadu v porovnání s jinými průmyslovými ekonomikami co do objemu peněz, které utrácí na výzkum a vývoj. Takže základní rácio angažovanosti EIB je výzkum a vývoj. A pak eh, situace jednoho nebo více našich klientů, kteří v podstatě provádějí defraudaci a de facto jediné, co můžeme říci, je, že pokud něco takového projde naším prvotním procesem due diligence, tak eh, máme možnost eh, vzít zpět své půjčky. A to jsme také čas od času dělali. Ale je jasné, že když eh, se identifikoval tento druh podvodu, tak aktuálně v rámci procesu due diligence hodně sledujeme možnosti dalších takovýchto podvodů. Naši experti, kteří, jsou, kteří mají zkušenosti z těchto sektorů, se na to soustředují a to je ta nejlepší pojistka, jakou pro tuto věc máme do budoucna. Děkujeme vám mnohokrát. Ano, to nás hodně uklidnilo. Děkujeme vám oběma pánové, pane Hudáku i e, vám, pane kolego, za to, že jste přišli mezi nás dnes a že jste nám poskytli vizi EIB na toto téma eh, ohledně situace, kterou musíme řešit. A my teď navážeme v práci s našimi zpravodaji na všechny tyto, na téma všech těchto výzev pro rozpočet. Ráda bych pouze upozornila na to, že když hovoříte o EFSI, no tak eh, to je součást takového našeho propojovacího mechanismu. Podíváme-li se na počet projektů, máme jenom nějakých 9% rozpočtu na dopravu, což je velká výzva, mělo by to být daleko více. Takže děkujeme ještě jednou, že jste přišli k nám na výbor a snad se brzy opět uvidíme. Prosím potlesk. Allez, nous continuons nos travaux. Tak a teď budeme pokračovat. Teď máme na pořadu jednání paní Ajuto. Dobrý den. A budeme řešit společná pravidla pro určité druhy kombinované přepravy zboží mezi členskými státy. Máte slovo, paní Ajuto, a poté dostanou slovo jednotliví stínoví zpravodajové. přičemž dostane slovo samozřejmě také komise, kterou také vítáme. Kdo bude mluvit za komisi, jen tak mimochodem? Eh, vy, paní Kopšenská? Aha, dobře, dobře, dobře. Takže slovo má paní zpravodajka, paní Ajuto. Děkuji mnohokrát, paní předsedající. V první řadě bych ráda poděkovala všem kolegům, stínovým zpravodajům, protože nutno říci, že zatím byla naše spolupráce skvělá a já doufám, že v tom budeme také pokračovat. V rámci spolupráce jsme připravili návrh, který podle mého názoru je dobře vyvážený a zohledňuje celou řadu žádostí ostatních frakcí. V mém původním návrhu jsem měla určitá opatření na posílení kombinované přepravy zboží z těch důvodů, které jsem zmiňovala, tedy v rámci překlenutí té mezery mezi využitím kombinované přepravy oproti, řekněme tady tomu tradičnějšímu systému. Protože aktuálně kombinovaná přeprava je na velmi nízké úrovni. To je potřeba změnit. Akceptovala jsem celou řadu návrhů od kolegů a v rámci kompromisu jsme rozhodli eliminovat eh, ten eh, odkaz ehm, na těch 20 celkové trasy a eh, také jsme eliminovali čísla vzdálenosti eh, vzdušnou čarou. To jsou tedy dva, řekněme, ústupky, jsou to věci, na kterých jsme se dohodli. A doufám, že to ukazuje, že z mé strany je dobrá vůle dospět k dohodě, která bude přijatelná, když ne pro všechny, alespoň pro většinu z nás. Dále velice důležité byly definice hodně se od nich také diskutovalo. Je potřeba zajistit určitý stupeň flexibility co do počtu terminálů. A další citlivé téma bylo téma kabotáže. Přičemž zde jsme v jednom úvodním ustanovení připravili definici, která zohledňuje evropská pravidla pro kombinované mody přepravy v rámci článku 4. Další důležité téma jsou různé pobídky a zde je, řekněme, také určitý prostor pro ústupky, abychom celou věc vyřešili. Věřím, že se nám tím pádem podaří s radou vyjednat, vyslat tak pozitivní signál celému tomuto sektoru. To je velice důležité v kontextu kombinované přepravy. Děkuji, ještě jednou děkuji stínovým zpravodajům. Děkuji vám mnohokrát, paní Ajuto. Paní Schmidt má slovo. Děkuji. Milí kolegové, kombinovaná přeprava by byla skvělá, kdyby eh, řádně fungovala a nezůstávala takovým s produktem s velice úzkým tržním zaměřením. Já si myslím, že společně s, s pravodajkou jsme vypracovali eh, zprávu, která zajistí, že kombinovaná přeprava bude atraktivnější. Na jednu stranu máme návrh komise, který jsme radikálně zjednodušili, a na druhou stranu tlačíme na členské státy, aby abychom získali eh, rozumný podkladový materiál. Ovšem po schválení této zprávy nesmíme čekat, že se všechno automaticky zlepší. Aktuálně je stále železnice na tom daleko hůře než eh, silnice a jsou zde administrativní překážky, jako všelijaké požadavky na, na strojvedoucí, kteří musí ovládat jazyk země, kde se aktuálně pohybují. No, upřímně řečeno, tímto způsobem to rozhodně nezjednodušíme. Pokud bychom chtěli přepravu zboží dostat na železnice, tak bychom museli jednat velice konsekventně a připravit jednotný železniční prostor v EU. Navrhovaná směrnice je podle mě prvním krokem správným směrem, ale těch kroků bude potřeba ještě mnoho. Ráda bych připomněla například to, že v USA se eh, zakládají subvence na dopravu v rámci uplatňování režimu z kombinované přepravy. V Evropě je to bohužel naopak. Eh, toto je téma, které si vysloužilo velice kvalitní spolupráci napříč všemi frakcemi a já bych ráda poblahopřála paní zpravodajce k práci, která rozhodně nebyla lehká a e, věřím, že odsouhlasenými, vyjednanými kompromisy se všichni budou také ve finále řídit. Děkuji. Děkuji paní Schmidt za socialisty, paní e, kolegyně. Ano, děkuji. E, paní Grasvander má slovo. Nahrazuji paní Izabelu de Monte. Chtěla bych v první řadě poděkovat paní Ajuto a ostatním stínovým zpravodajům na spolupráci stínových, o, o, na kompromisních návrzích. Bohužel jsme neměli příliš mnoho času na diskusi kvůli Eh, kvůli velkému objemu práce na první, ča, první části balíčku mobility. Jsem přesvědčena, že pravidla v této složce musí být co nejjasnější, pakliže chceme aby se z kombinované přepravy stalo něco, co se také využívá. Jsem si jistá, že toto může představovat celou řadu výhod, například ehm, eliminaci zácp na dálnicích nebo redukci emisí CO2. Z tohoto důvodu si myslím, že udávaná procenta a reference ehm, vzdálenosti vzdušnou čarou jsou krokem správným směrem. Považuji to za dobrý krok směrem k legislativě, která bude užitečná co se týká těch eh, semi eh, tahačů hmotnosti 44 tun. Aby tento druh přepravy byl efektivní, musíme tlačit na členské státy, aby začaly investovat. Proto předkládám pozměňovací návrh, kde žádám výjimku z státních subvencí až do, 30, až do výše 35% celkových investic. To je vše, děkuji mnohokrát. A ještě, když dovolíte pár slov z mé strany, a to v Němčině. Doprava zboží na silnicích je eh, či, zdrojem číslo jedna emisí CO2. Práce na této směrnici je proto velice důležitá. Je potřeba se zaměřit na to, abychom eh, zde se skutečně posunuli o krok dál správným směrem. Potřebujeme tím pádem více ambicí, to všichni dobře víme. Já považuji za zvlášť dobré, že zde máme možnost ehm, navýšení toho rádiu na více než 20%, respektive, že ten požadavek byl z toho návrhu škrtnut, to je velice důležité a postupně se posouváme tam, kde bychom měli být. Samozřejmě mohli jsme postupovat i ambiciozněji, ale jako vždy je to kompromis a přesto ehm, jsme schopni akceptovat. Děkuji vám. Děkuji, paní Bilba Barandika. Muchas gracias, presidente. Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně. <clears throat> Dobré odpoledne. V první řadě bych ráda poděkovala paní zpravodajce, paní Ajuto, za tu skvělou práci a také za tu práci, kterou musela vynaložit při zpracovávání pozměňovacích návrhů. Ano, my stojíme také za naší vlastní iniciativou a my jsme podpořili prostřednictvím našich pozměňovacích návrhů zjednodušení eh, návrhů, to znamená, jak eh, pokusili jsme se předkládat návrhy, které měly snížit administrativní zátěž, navýšit eh, transparentnost. A chci říct, že tady hovoříme o něčem, co vyžaduje opravdu vysokou úroveň koherentnosti, protože hovoříme o o multimodální dopravě, která nikdy nebude efektivní, pokud nebudeme dostatečně koherentní oblasti implementace těch projektů, ale musíme samozřejmě implementovat na celoevropské úrovni. Máme samozřejmě i to hodnocení od účetního dvora z doby před 15 dny. E, v rámci něhož v podstatě jsou všichni členské státy kritizovány za nedostatečnou implementaci těchto dopravních projektů. To znamená, ve chvíli, kdy budeme investovat pouze do dálnic, tak těžko budeme mít dost peněz na e, rozvoj železniční tratě. Musíme se prostě zaměřit na to, co prosazujeme jako cílem. Tak eh, je třeba se opravdu podívat na to, co je tady v tomto hodnocení. Máme tady eh, šest kompromisních návrhů. My souhlasíme s těmi prvními čtyřmi, ale Samozřejmě, že tady už existují určité obavy, které jsme také vyjádřili v rámci eh, rozpravy v souvislosti s pozměňovacím kompromisním návrhem číslo 5. Tady se v podstatě eh, nastavuje povinnost členských států jednat pouze ve třech hlavních oblastech. A to si myslíme, že je příliš málo. Myslíme si, že by to měl být aspekt, který v podstatě bude členským státům dávat ještě větší možnosti a které členským státům umožní podporovat také věci, které tady třeba zmíněné nejsou. To znamená, že my samozřejmě zůstáváme ještě otevření, pokud by tedy někdo předložil nějaký jiný pozměňovací návrh. A co se týče šestého pozměňovacího návrhu, tak tady si myslím, že nemusíme opakovat, že nesouhlasíme se státními dotacemi či subvencemi až do 35%. To je to, co tedy, za čím se stojíme v souvislosti s těmi pozměňovacími návrhy, které jsme měli k dispozici. Merci beaucoup, Madame Bilbao. Monsieur Lung. Tak, pan Lundgren. Omlouvám se, pane Lundgrene. Já jsem nevěděla, jestli jste se přesedl, ale v tuto chvíli máte slovo, prosím. Děkuji. Děkuji mnohokrát. Ano, souhlasím s mnohými věcmi, které zmínila paní Ajuto. Ano, ano, ve většině případech jde o velmi dobré kompromisní návrhy a opravdu jí děkuji za velmi dobře odvedenou práci. <laughs> To je vlastně vlastně všechno, co jsem k tomu chtěla říct. Nechci tady zacházet do podrobností, protože si myslím, že ty kompromisní pozměňovací návrhy jsou opravdu velmi dobré. Děkuji. Děkuji. Děkuji. Pane Dalunde, máte slovo. Děkuji. Děkuji. Děkuji mnohokrát. Děkuji paní zpravodajce, děkuji také za tu skvělou za spolupráci. My bychom si přáli, nebo ocenili bychom, kdyby eh, komise tady více zdůraznila ty environmentální aspekty. Teď přece chceme přesunout větší zátěž přepravy a dopravy ze silnice na jiné druhy dopravy. O to přece má jít ve chvíli, kdy chceme zohledňovat environmentální aspekt. A to je tady v této souvislosti opravdu velmi důležité. A vychází to i z těch kompromisních pozměňovacích návrhů. To znamená, že samozřejmě zaměřit se na terminály v pořádku, ale je třeba rozvíjet také daleko více ty multimodální Eh, platformy. A i co se týče kabotáže, tady v této oblasti to prostě musíme nastavit daleko lépe. Děkuji, paní předsedkyně. Já mám jen jednu otázku na paní zpravodajku a na právní služby. Týká se to kompromisního pozměňovacího návrhu číslo 4, protože tady tento hm, kompromis vychází teda z lex specialis a s kabotážem, hm, <clears throat> která nebyla schválená minulý týden na plénu. Když se tedy podíváte na čtyřku, tak je to vlastně eh, v souladu tedy s pozicí výboru v souvislosti tedy s kabotáží, ale s eh, specialist. Ale bohužel, bohužel je to právě to, co nebylo odhlasováno a odsouhlaseno minulý týden na plénu. Takže tady vzniká problém. A také z právního hlediska nemohu přijmout, nemohu akceptovat, že tady budeme mít něco, co vlastně nastavuje pravidla, která by měla být ale stanovená někde úplně jinde. To znamená, ono by to mohlo vést k tomu, že paní zpravodajka společně se stínovými zpravodaji dokončí trialog a my budeme mít svázané ruce v souvislosti s Lex Specialis a e, kabotáží. To znamená, že se tady všechno bude hodně spožďovat. A to je to, proč se ptám, proč zítra o tom máme hlasovat, ale tady já vidím opravdu velmi mnoho právních problémů, které s tím přímo souvisí. Děkuji, pane Marika, prosím, máte slovo. Děkuji, děkuji. Pokud mi tedy dovolíte, tak bych zareagoval na to, co říkal pan Deli. Není tady žádný problém v souvislosti s právní konformitou, s právním souladem. To znamená, pokud se tedy, mm, pokud bude přijato rozhodnutí na politické úrovni, tak je, je to v pořádku. To znamená, že je to trošičku relativní. Ale mám tady jednu politickou připomínku, která jde více tím směrem, jak naznačil Eh, jak naznačovala vlastně naše paní stínová zpravodajka. Eh, Mně trošičku udivuje, že FDD, nebo vlastně mě prostě překvapuje, co říkají, protože oni většinou důvě, Evropě nedůvěřují v souvislosti s jinými politickými uskupeními, které jsou přátelštější k Evropě. To znamená, že já jsem byl trošičku eh, překvapen. To znamená, že já jsem byl trošičku eh, překvapen v souvislosti s tím, co jste říkal o těch eh, národních pravidlech. Protože já nejsem tady v tuto chvíli žádným odborníkem na otázky subsidiarity, ale zmiňovala to trošičku kolegyně Bilbao. To znamená, hovořila o tom, že tady může docházet k určitému jaksi konfliktu vlastně s národní legislativou. Děkuji. Děkuji a teď má slovo komise. Paní Kušelská, prosím, máte slovo. A já jsem se snažila to vám to vaše jméno dobře vyslovit. Děkuji, děkuji paní předsedkyně, dobré odpoledne, dámy a pánové, děkujeme za to, že jste nás pozvali na vaše jednání, abychom mohli hovořit o této zprávě a o pozměňovacích návrzích, které se týkají tohoto balíčku mobility. Dovolte mi, abych tedy poděkovala v první řadě paní zpravodajce a stínovým zpravodajům za opravdu skvěle odvedenou práci a vidím, že co se týče těch obecných cílů Evropské komise, které jsou za tímto návrhem, tak těmi je velmi dobře rozuměno. Takže znamená, že se snažíme opravdu dělat všechno pro to, aby vlastně začaly být využívány jiné mody, jiné druhy dopravy, aby se, eh, abychom se vlastně čím dál tím více odchylovali od silnic a dálnic. Samozřejmě, že to bude velmi složité a hovoříme už o tom poměrně dlouho, ale dovolte mi, abych se vyjádřila k několika těm eh, pozměňovacím kompromisním návrhům, které předložila paní zpravodajka otázka. V souvislosti, co se týče těch eh, omezení, tak my opravdu eh, vítáme ten nový návrh, který má zajistit eh, lepší zpřístupnění těch terminálů. Já vím, že v souvislosti s touto směrnicí ve chvíli, kdy hovoříme tady v podstatě o něčem, co není moc omezené, tak je to vlastně něco, co se trošičku jaksi odchyluje od multimodálního způsobu e, přepravy. Takže takhle to, to je v podstatě trošičku jaksi formulováno v tom návrhu a e, slyšela jsem e, v podstatě o tady tom omezení na 20 kilometrů Pravda je, že tady musíme být opatrní, aby v té závěrečné verzi se tady hovořilo o tom dobrém zpřístupnění a přístupu k tomu terminálu, protože pokud ne, tak si myslím, že bychom opravdu eh, stáli před rizikem, že ta největší zátěž zůstane na silnici. A ve chvíli, kdy budeme chtít podpořit kombinovanou dopravu, tak je jasný, že, jasné, že musíme tady hodně podporovat digitalizaci a zjednodušení potřebné dokumentace a to napříč Evropskou unii. To znamená, že všechny pozměňovací návrhy, jejichž cílem je právě to, co jsem řekla, musí být vítány. Kombinovaná doprava by se neměla komplikovat z toho důvodu, že vlastně jednotlivé členské státy budou komunikovat prostřednictvím různých formátů nebo budou vyžadovat dokumentaci v jiných formátech. Dále, mnoho pozitivních aspektů v souvislosti s těmi eh, silnými závazky, které souvisí právě s těmi eh, na národní úrovni nastavenými cíly a doufám, že tedy členské státy budou chtít tak eh, postupovat a budou tedy také předkládat eh, ty zprávy nebo ta hodnocení, která Evropská komise potřebuje, o kterých také bychom měli hovořit tady na vašem výboru. A co se týče kompromisního pozměňovacího návrhu číslo 6, to znamená stejně jako eh, tady, tady se hovoří o těch národních dotacích, takže tady bych musela být vlastně proti části tohoto návrhu, protože tady hovoříme o právním základě. To znamená, tady hovoříme o těch takzvaných block exemption regulation a pro postupovat vlastně eh, prostřednictvím takovýchto pozměňovacích návrhů v rámci tohoto balíčku to by prostě nebylo možné, takže vyzývám výbor, aby se postavil proti. A teď ještě poslední připomínka vlastně propojení eh, tohoto balíčku s, ehm, s nařízením, které se zabývá právě silniční dopravou, tak tady chci říci, že tady vlastně musíme zajistit rozhodně ehm, řádnou legální hospodářskou soutěž. To znamená vyjasnit si tady ty ekvivalenty a ještě, ještě jednou říci, že nařízení o silniční dopravě zůstává stále v platnosti a to jsme říkali už dávno. Eh, směrnice o kombinované dopravě nemění nic na tom rámci, který, který stanovuje nebo v podstatě reguluje silniční dopravu. To znamená, tady to je nastavené, je to i nadále v platnosti. Vím, že se to často zmiňuje eh, v souvislosti s cílem tohoto návrhu. Velmi často panuje nedorozumění. To znamená, hovoříme tady o e, snaze najít nějakou vyváženost mezi tedy e, přepravou, která se odehrává na silnicích a v rámci jiných e, druhů přepravy. Děkuji, děkuji mnohokrát Evropské komisi a ještě dám slovo paní Ajuto, takže prosím, na závěr máte slovo vy, prosím. Děkuji. Děkuji velmi stručně. Děkuji, děkuji všem za jejich připomínky. Děkuji také samozřejmě za spolupráci <coughs> všem stínovým zpravodajům. Co se týče těch právních aspektů, tak ehm, Tady jsme nedostali žádnou jaksi zcela jasnou odpověď, ale tady ještě nehovoříme o závěrečné verzi toho návrhu, protože tady chci říci, že musíme prostě ty věci formulovat jasně, musíme zcela jasně v podstatě určit, co spadá do oblasti, do oblasti kabotáže a co ne. Ve chvíli, kdy se jaksi vzdalujete od té normativy, No, tak prostě nemůžete, nemůžete také očekávat, že, že to bude jasné eh, v oblasti implementace. A poté to překvapení v souvislosti s tím aspektem subsidiarity, Pane Erike, já si myslím, že tady se nemusíte divit ani překvapovat, protože tady vlastně v tomto textu mají členské státy dost velké manevrovací pole v souvislosti s druhy připravy, pro které se rozhodnou. Tady jde v podstatě nějakým způsobem členské státy vyzvat, vyzvat k nějaké změně. To znamená, že tady rozhodně je dost možností, dost alternativních možností, ze kterých si členské státy mohou vybírat. Samozřejmě ve chvíli, kdy nebudou žádné pobídky, tak se samozřejmě může stát, že eh, členské státy poté nebudou chtít nové druhy přípravy vůbec eh, podporovat. to znamená, že členské státy si mohou vybrat, mají si vybrat, ale opravdu z velmi širokého spektra různých možných alternativ. Děkuji. Děkuji, paní Ajuto. Hlasovat se bude zítra v 9 ráno. 9.00. A pokračujeme. Ekonomie en énergie. Podpora čistých energeticky účinných silničních dopravních vozidel. Dáváme rovnou slovo panu zpravodaji, panu Dalimu. Pak si vyslechneme spoluzpravodaje a stanovisko komise. Pane Deli, máte slovo jako první. Děkuji, paní předsedkyně. V podstatě je to stanovisko výboru TRAN. Nám se podařilo jej dokončit do zítřejšího vypršení lhůty. Zaznamenali jsme značný zájem kolegů. Máme 252 pozměňovacích návrhů celkově a Podařilo se nám většinu z nich sloučit do 21 kompromisů. V těchto kompromisech se promítlo stanovisko, které jsme eh, dosáhli spolu se stínovými zpravodaji. Snažili jsme se o technickou neutralitu, o rozšíření záběru komise na danou věc. A pak druhý cíl, který jsme sledovali při přípravě kompromisu, bylo právní jistota, která prováže tuto směrnici i se směrnicí o alternativních palivech, pokud jde tedy o typy paliv. Snažili jsme se o stanovení realistických cílů pro členské státy a cíle členských států jsou potom naplňovány i orgány státu, orgány místní samozprávy a dalšími, takže i tyto subjekty musí být schopny plnit eh, celkové objemy a chtěli jsme do kompromisu i zahrnout evropské instituce, což je trošku novinka, jelikož návrh komise tento rozměr neobsahoval. My jsme se snažili o něco podobného i v parlamentu, pokud jde o vozidla a řidiče. To znamená, že i do dané směrnice jsme se snažili promítnout toto stanovisko a pak eh, rozsah eh, vaze, vozidel, eh, motocykly kategorie L a dalších pak jsme se snažili sem zapracovat i veřejné služby typu poštovní, doručovací služby, pokud se tedy jedná o veřejnoprávní službu, pak eh, s, ukládání zásilek a tak dále. Podařilo se nám dosáhnout dobrých výsledků. Všichni stínoví zpravodajové byli nakloněni mým námětům a myslím si, že se podařilo dosáhnout dobrého výsledku a doufám, že zítra bude hlasování úspěšné. Děkuji. Děkuji, pane Deli. A já v tuto chvíli již otevírám debatu a dávám slovo jako první paní Anderson. Děkuji, děkuji, pane Deli, za tu svědomitou práci, kterou jste odvedli. Já s vámi souhlasím, že se podařilo dosáhnout dobrého výsledku, který nakonec sdílí většina za jednotlivé frakce. Pokud jde o pozitivní aspekty, tak máte pravdu v tom, co jste říkal. Jsem ráda, že se podařilo rozšířit celkový záběr kompromisu a děkuji i k pozměň, za pozměňovací návrhy k evropským institucím. To byl nakonec pozměňovací návrh socialistů a demokratů. Možná bychom to mohli ještě dále rozvést a rozvinout. Jsou zde totiž další otázky, protože do tohoto záběru nespadají stavební stroje, ale chápu, že je to složitá oblast. Komise bude právě tuto oblast řešit v budoucnu, ale myslím si, že ta, ty kompromisní návrhy se podařilo do, opravdu dobře zpracovat a revizní klauzule je zde také dobře nastavena i delegované akty, které doufejme umožní komisi provádět včas příslušnou aktualizaci. Jak jsem říkala, já bych nerada, abychom se drželi jenom původní definice alternativních paliv, jelikož některá z těchto alternativních paliv vlastně nejsou Těm, tím palivem, které by spadalo pod definici čistého vozidla. Časem se k takové definice propracujeme, ale já doufám, že to pomůže diskuzi na výboru Envy. Jsem si tím jistá. Myslím si, že ta diskuze bude velice dobrá a jsem ráda, že diskuze na výboru TRAN byla takto plodná a konstruktivní. Děkuji. Pa, děkuji pana, paní Anderson, pan, pan London. Děkuji. Inblandade för ett gott samarbete. Eh, vi skulle gärna... Děkuji vám. Děkuji všem, kteří se podíleli. Rádi bychom, aby náš výbor byl ambicioznější v této oblasti. Tato směrnice by nám měla pomoci eh, eh, dosáhnout v sektoru dopravy lepší udržitelnosti. V tuto chvíli totiž zaostáváme za vývojem trhu. V nasledujících desetiletích zaznamenáme ohromný rozvoj technologií a myslím si, že v tuto chvíli ještě nejsme dostatečně ambiciozní. Pokud jde o takzvaný retrofitting, tak zde je třeba investovat více do likvidace znečišťujících vozidel. V našem návrhu jsme nezaznamenali, že by byly nastaveny lhuty pro eh, dokončení retrofittingu a rádi bychom, aby se tam takové lhuty objevily, což si myslím, že celkový přístup oslabuje, pakliže zde nejsou nastaveny lhuty. U kategorie L si myslím, že by měly být nastaveny přísnější normy a měli bychom se více zasadit o zlepšení situace. Děkuji, pane Dalunde. Paní Kilunen, chtěla jste vystoupit? Nikoli, dobře. Takže v tuto chvíli předávám slovo Evropské komisi a paní e- Isabel London, prosím, máte slovo. Já budu hovořit francouzsky. Děkuji, paní předsedkyně. A my vítáme, že náš návrh byl do značné míry podpořen. Zdá se, že s námi všichni souhlasí v tom, že jsme měli rozšířit záběr eh, směrnice a že je třeba dospět ke společné definici čistého vozidla. Je zásadní, aby byly stanoveny minimální cíle Aha. V návaznosti na předchozí připomínky je také třeba říci, že je potřeba zvýšit naše ambice. Jsou zde oblasti, které musíme ještě vysvětlit, jako jsou třeba definice, potom musíme dovysvětlit mm, nastavení jednotlivých cílů, nastavení způsobu, jak ty cíle plnit. A pokud jde o definici čistého vozidla, tak zde se shodujeme na tom, že musíme zajistit eh, technologickou neutralitu, pokud jde o hodnoty emisí. A pokud jde o těžká nákladní vozidla, tak eh, zde je třeba správně nastavit rozhodovací pravomoci. Jak jste zaznamenali, tak u těžkých nákladních vozidel ještě nejsou nastaveny příslušné normy. A já se domnívám, že celkově lze říci, že se ubíráme však správným směrem. Děkuji. Děkuji, pane Dali, můžete celou debatu v tuto chvíli uzavřít. Děkuji všem a děkuji i za připomínky. Já souhlasím, že musíme Eh, být ambiciozní nebo ambicioznější nebo co možná nejvíce ambiciozní, ale zároveň si myslím, že bychom měli eh, zajistit, aby členské státy a regiony a města se všechny zapojily a to takže co nejdříve. Cíle mohou být na papíře krásně ambiciozní, ale pokud to nebude rezonovat u členských států a měst a obcí, tak to nebude fungovat. Proto bych rád, abychom se shodli v tom, že je třeba dosáhnout určité vyváženosti mezi realistickým, ale zároveň ambiciozním přístupem k věci. A já vám za toto znovu děkuji a uvidíme se zítra při hlasování. Děkuji, pane Dali. já tedy upozorňuji na Eh, začátek hlasování 9 hodin zítra ráno. A my jsme v tuto chvíli vyčerpali první část dnešního zasedání. A poprosím v tuto chvíli všechny, kteří nejsou koordinátory, aby opustili sál. A koordinátory poprosím, aby se dostavili v 17.30. Ostatní uvidím eh, zítra v 9 ráno.